Good afternoon. Sui tempi dobbiamo essere molto poi è boh. Ecco, ecco, ecco. Good afternoon everybody. Já vám přeji všem dobré odpoledne. A vítám vás eh, na našem odpoledním eh, zasedání. na našem dnešním semináři. Dnešní druhá část slyšení se bude eh, zabývat eh, takzvanými pracovníky převedenými eh, v rámci společnosti. Říká se jim někdy ICT, aby se to nepletlo. A zpravodajem je pan kolega Jakolíno a dávám mu tedy nejdříve slovo. A ten nám potom představí ten pracovní dokument, potom si vyslechneme stanovisko komise a rady. A také tady budeme mít zpravodajka, zpravodaje e, výboru pro e, zaměstnanost, který je asociálním výborem podle článku 50 jednacího řádu, ale e, vítám tady také naše panelisty, kteří doprovodí pana Jakulína a mě tady na předsednictvu. Všichni je známe, je to pan Stefano Manservízy, generální ředitel ředitelství pro vnitřní věci Evropské komise. Pane Manservízy, vítejte. A potom je to paní Vien Vadasi, která tady byla dneska už dopoledne. A je to radní pro věci spravedlnosti a vnitra ze stálého zastoupení Maďarska při EU, čili eh, současné předsednické země v Radě. A potom je tady naše kolegyně Lisa Jakomsáry, která je zpravodajkou za výbor pro zaměstnanost. Takže eh, se rozjíždíme a já vám všem připomenu, že dnes odpoledne od samého začátku eh, budeme dbát na čas. Já jsem se totiž jist, že řada z vás musí chytit letadlo. Na Velikonoce. Takže docela jistě eh, nás na letiště hned po zasedání poběží víc. Bude tedy velice důležité držet se eh, času, abychom eh, chytli letadla. A nejdříve tady dostává slovo zpravodaj pan Jakolína. Dobré odpoledne vám všem. Přeji vám tedy všem příjemné odpoledne, vám všem i zpravodajům. Děkuji panu předsedovi. Je to návrh směrnice, kterou budeme komentovat a budeme si říkat hlavní charakteristické rysy této směrnice a bude se to zejména týkat pak diskuse, kterou jsme měli již o sezónních pracovnících dnes dopoledne. Teď budeme hovořit zejména o pracovnicích ze třetích zemí, kteří již pracují v soukromých společnostech, soukromých firmách, které jsou usazeny v Evropské unii i v třetích zemích. Je zde tedy ta možnost, jak je využít v rámci Evropské unie ve stejné společnosti, ve stejné firmě. Je to směrnice, která byla přijata a je to součástí celého balíčku o legální migraci, která je naprosto nezbytná. Jednotnost, transparentnost trhu, to všechno to jsou základní požadavky takovéto směrnice, jež musí skutečně paralelně zvládat toky migrace a dát je do souvislosti s potřebami pracovního trhu, jak pro ty odborníky, kteří mají velice jasnou, zřetelnou kvalifikaci, protože tato směrnice se týká kategorií přesně vymezených eh, kategorií pracovníků a my se k tomu ještě vrátíme. Týká se to vedoucích různých podniků, týká se to ale i učňů, týká se to odborníků, týká se to specialistů, kteří mají specifické kvalifikace a kteří mohou přispět k trvale udržitelnému rozvoji jednotného evropského trhu. Analýza těchto návrhů musí být eh, provedena dosti rychle a bude také probíhat diskuse o možnostech pro tyto zaměstnance, aby spojili své rodiny na základě ustanovení tohoto dokumentu. Tento dokument již byl diskutován s komisí i s radou a pochopitelně si to žádá eh, jasnou právní úpravu. Komise se dnes dopoledne dívala na to, jakým způsobem by šengenské dohody mohly být upraveny. Vezměme si třeba příklad ze včerejška. Včera loď se sedmisty eh, imigranty z, ze subsaharské Afriky z druhého břehu středozemního moře připluli do Lampedusy a díky e, i pomoci Eh, pohraničníků z Itálie. Takže ty migrační toky jsou spojeny s kulturním dialogem, s dialogem náboženským, ale je to také i součástí našeho hospodářského systému a dialogu. Takže doufáme, že tato směrnice je velice důležitá i z politického hlediska a chtěli bychom se tedy podívat, jaké budou kontrolní mechanismy, abychom se vyvarovali eventuálních přehmatů a zneužití. Protože pokud dokument bude respektovat veškeré potřeby legální migrace, tak je to v pořádku, ale zároveň pokud nebude respektovat, tak zde může být problém. Je třeba, aby jednotná Evropská unie jednala jednotně vůči těmto migračním tokům a to s podporou členských států které budou muset se podívat na tento návrh a vnímat ji i z hlediska zájemné solidarity. Už jsme o tom diskutovali konkrétně 4. dubna během plenárního zasedání ve Štrasburku. A doufáme, že zde bude uskutečněna i další hloubková studie, že přispěje i výbor náš a komise a že to bude aktualizováno. Nemyslím si, že by bylo nutné mít nějaký přechodný režim, tak jak to bylo navrhováno dnes dopoledne, protože se domníváme, že tento nástroj nemůže sloužit k ozdravení existujících již v současné době situací. Musíme říci, že tento nástroj musí konkrétně a ve světle ekonomického dopadu orientovat tyto pracovníky k, do produktivních pracovních trhů a to pracovníky na vysoké úrovni, kteří už třeba rok, dva nebo tři mají smlouvy nebo mohou mít pracovní smlouvy a tímto způsobem mohou přispívat. A znovu opakuji, je potřeba, aby tady byla jednotnost a transparentnost eh, s těmito pracovními smlouvami. V Itálii to řeší kolektivní smlouvy v pracovním právu a pak je tady flexibilita jako další základní princip, který nesmíme zapomínat, mít na zřeteli. Celá tato problematika je velice užitečná a jak už tady řekl předseda, je to oblast, kde každý chce přispět svým dílem. Když dovolíte, skončil bych malou úvahou. Tato problematika také zapisuje do, se do rámce 2020, to znamená inteligentní růst Evropské unie, protože speciální povolení k pobytu mohou urychlit veškeré tyto postupy, ale zároveň mohou i také vést k větší konkurenceschopnosti díky lidským zdrojům, díky lidskému kapitálu, který se ještě přidává k evropskému potenciálu. Pochopitelně evropská komunitární preference byla zde již zdůrazňována. A já tedy doufám, že s podporou zpravodajů z dalších výborů dojde ke spolupráci podle článku 50 a skutečně upřímně doufám, že budeme moci dospět k seriózní a důvěryhodné spolupráci, abychom mohli tyto společné akce provádět společně. Děkuji. Děkuji panu poslanci Jakolínovi. Děkuji za tyto obecné linie, které jste tu načrtl. A také vám děkuji za to, že jste dodržel řečnickou dobu. A nyní je na řadě pan Stefano Manservisi, generální ředitel DG Home. Prosím, máte slovo. No, eh, well, thank you, thank you. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji i panu Jakulínovi za eh, prezentaci eh, práce, kterou děláte. Když projednáváme tenhle návrh, tak to možná vypadá v těchto dnech poněkud nepatřičně, protože hovoříme o potírání legální migrace, Všichni máme na srdci, co se teď děje na jihu středozemního moře, ale je třeba zasadit si to do kontextu. Od roku 2005 komise, jak už to bylo řečeno, vytváří politiku k regulaci migraci, migrace v našeho zájmu. A, a proto eh, dnes dopoledne eh, jsme tady projednáváme poslední kousky mozaiky na už v roce 2005. Hovoříme eh, zde o krátkodobých nebezpečích, ale je třeba mít na paměti, že Evropská unie je kontinent strukturálního přestěhovalectví a v naší strategii růstu je třeba řádně se posunout k postavit k přistěhovalectví, tak abychom na tom byli lépe, abychom lépe obstáli v globální konkurenci. To je třeba a kvůli demografickému stárnutí v Evropě, které je generické. A není to tak úplně zřejmé v souvislosti s kvalitou našeho rozvoje a typem potřeb, které máme tak abychom byli eh, konkurenceschopní, abychom mohli využít eh, potenciálu našeho vnitřního trhu. Tato směrnice míří přesně na tento segment. Segment, eh, který představuje přistěhovalectví v našem zájmu. Nejenom obecně, ale zde se zabýváme možností využít vnitřního trhu tato směrnice je způsobem, jak umožnit investice v Evropské unii. Atraktivita našeho vnitřního trhu je faktorem, který není vnímán jako překážka, ale jako nezbytná složka otevřené ekonomiky, investi- ekonomiky otevřené investicím tak abychom vytvářeli více eh, aktivit s udržitelným způsobem. To je kontext, ve kterém je třeba vnímat ten návrh. Mohli bychom ho také vnímat opačně. A sice prismatem dnešní debaty, ale doufám, že to, co jsem říkal, eh, vám také připadá jako náš zájem. Co to vlastně je náš zájem? Co je v našem zájmu? V dokumentech, které byly přijaty na úrovni Evropské unie, ukazují, jak by eh, evropská ekonomika mohla vypadat. Aby byla odolnější a konkurenceschopnější, musí informovat do eh, znalostí, do eh, pokročilých technologií, prostě do eko, znalostní ekonomiky, abych to řekl zkráceně, a do inovativní ekonomiky. Musí být Eh, atraktivní personálně. A to platí i pro společnosti, které eh, jsou zde přítomné a které zde chtějí být přítomné. To bude součástí eh, našeho jednoho trhu investic. Proto nehovoříme o ničem, co vytváří novou, nové přistěhovalství, ale o regulaci osob, které jsou součástí už eh, podnikového světa. Tady nechceme dosáhnout nějakého navýšení migrace tímto legislativním předpisem, ale eh, spíš chceme umožnit eh, lidem s naší pohyb. Jedná se víceméně o výlučně vysoce kvalifikované pracovníky. proč bylo nezbytné eh, k tomu vydat nějaký předpis? To je samozřejmě prvotní otázka. Proč eh, mít nějaké předpisy o vnitropodnikových eh, transferech? Nadárodní společnosti nebo společnosti, které tady investují, si sebou potřebují přivést zaměstnance z centrály nebo odinut. A tak, abych je mohli řádně tedy alokovat do svých jednotlivých položek. Chceme eh, vytvářet eh, větší ekonomickou aktivitu hladkým způsobem, tak bychom měli na pomoc tomuto pohybu. A stojí eh, za zvážení, že zatím máme v Evropě takovou mozaiku legislativy, která neumožňuje hladký pohyb těchto vysoce kvalifikovaných lidí v rámci národních společností neumožňuje jim přesun eh, snadno do Evropy. No a potom není vnitřní trh atraktivní. A vzhledem k tomu, že eh, tady máme jenom takovou mozaiku poslepovanou eh, z těch pravidel, tak by bylo třeba vytvořit nějaké, nějaký jednotný prostor. Zjedná se o manažery, specialisty, vysokoškoláky, kteří jsou tedy eh, převáděni v rámci eh, nadnárodních společností a kteří nám eh, přinášejí znalosti, které jinak společnosti nejsou k dispozici. Tady mimochodem nejde o vytvoření nějakého trvalého způsobu, jak by to lidé mohli zůstat v Evropské unii. To, se, to je, na to je tady i jiný instrument, a sice modrá karta ten umožňuje eh, lidem eh, být, kteří jsou aktivem pro danou společnost, zůstat u nás. Takže eh, umožňuje jim zůstat nějakou dočasnou dobu. Tady primárním cílem je vytvořit podmínky pro efektivní investice, které mají vést ke většímu růstu. Proto je to dočasné a, a Máme tady spoustu kvalifikovaných lidí, nedostatek harmonizovaných norem a málo času. Takže i jakým způsobem to chceme provést? Za prvé eh, je třeba eh, stanovit, jak dlouho bude trvat eh, vyřešení těch povolení. Žádná firma nemůže investovat, aniž by věděla, že přesun lidí jí bude, nebo bude podřízen nějaké mozaice norem, ale ještě ke všemu bude mít nejistý výsledek. Proto musíme mít rychlý, rychlou proceduru pro vstup nějakých 30 dní a potom jednotnou proceduru, kterou eh, vyřídíme povolení k pobytu a pracovní povolení. A potom eh, můžete říct, tak ti lidé tady budou ochotní eh, sem přijít, budou ochotní přijet sem pracovat, ale budou si chtít sebou vzít rodinu. A pokud si ji sebou nebudou moci vzít, tak se nad tím budou zamýšlet. A proto tady Jde o to, jak eh, moc rychle dopustit eh, znovu sjednocení rodin. A třetím prvkem je, že oni se na nás dívají jako na jednotný trh. A proto my bychom eh, jim neměli povolit jenom vstup do jedné země, kde je nějaká pobočka jejich firmy, ale musíme jim umožnit pohybovat se po celé EU, po vnitřním trhu, tak, aby mohli dělat to, co firma dělá tak, jak eh, to firma bude potřebovat. A poslední věc. Je třeba eh, flexibilně eh, zvážit ty počty. Ty stále určují členské státy. Tato směrnice neobsahuje žádnou zkoušku trhu, protože to by logicky bylo proti zájmu směrnice nebo proti účelu směrnice. Nicméně ve smlouvě je stanoven počet. Takže pokud toto bude přijato, tak eh, pracovníci převedení v rámci společnosti z vnějšku EU budou předmětem jednoho souboru pravidel. A nové společnosti, které budou součástí nějakého, eh, nějaké sítě podniků, budou mít eh, snaží globální přístup k znalostním pracovníkům. Teď samozřejmě jde o to, že ti lidé tady budou fyzicky, kteří e, šíř, budou šířit e, správné postupy, poznatky, e, budou přispívat ke vzájemnému omohacování na daném poli. A to je samozřejmě velice užitečné pro nás, pro všechny. Můžeme si říci, že tohle je věc, která se netýká mnoha lidí, ale v zásadě hovoříme asi o 16 tisících lidech, které, kteří jsou zde v současné době v systému, který je roztříštěný. A také tady máme eh, počty, eh, které se nám liší v jednotlivých členských státech. Asi 4500 v Německu, 3000 v Nizozemsku, 2000 ve Francii, 1000 eh, ve Španělsku, v Itálii a Slovinsku. Podle statistik OECD eh, ty interní eh, transfery představují asi 4% eh, globální migrace, což není zanedbatelné. A v současné době nám to tedy ukazuje na to, jaká, jak je ekonomika globalizovaná a jak se lidé pohybují. A hovoříme tady o specialistech, kteří nám přináší poznatky, kteří obecně neporušují pravidla. Máme země, jako je Velká Británie, kde převedení v rámci společnosti představuje jednu čtvrtinu až jednu třetinu veškerých migračních pohybů. Takže musíme to vnímat z tohoto pohledu, z toho, jak je to přínosné. O jakých národnostech hovoříme? V zásadě hovoříme o Indech, Američanech, Korejcích, Japoncích, některých eh, Číňanech stále více. Eh, Čím více eh, čínských společností je už nadnárodní povahy a také se usazují v EU. Takže tohle jsou pravidla, která plánujeme. A snažíme se samozřejmě být co nejlepší. A myslíme, že ta debata a celá ta debata tady je velice užitečná. My jsme samozřejmě mohli udělat e, spoustu chyb a něco pominout, ale, e, takže je třeba být e, otevřený, ale nestrácíme ze zřetelem, že tohle je tak důležité jako mít jednotný trh. To je důležitý nejenom proto, že vytváří rovný, nebo stejné podmínky pro podniky, ale zabraňuje se také vytváření národních šampionů. Kdyby jedna společnost eh, nebo jedna eh, země eh, vytvářela lepší podmínky než jiné, tak by to mohlo vést i ke škodlivé konkurenci na vnitřním trhu. Tam se pořád hovoří jednou o, o zdanění, po druhé o přitažlivosti pro cizince, potom o nákladech na pracovní síly. Tímto způsobem bychom mohli zavázat všechny, aby eh, se podívali na vnitřní trh jako na eh, skutečné měřítko všeho. Ale nezapomínejme na následující. Pomůže nám to také eh, potírat škodlivou konkurenci mezi členskými státy při vytváření, která je dána vytvářením lepších podmínek na národní úrovni. Tímto způsobem mohou, můžeme lépe rozprostřít růst po celé Evropě. My jsme zcela otevřeni eh, vašim pozměňovacím návrhům a podnětům, nicméně mějme na paměti to, co jsem zde dnes řekl. Děkuji. Děkuji panu Mancervisi a, teď paní Manazi za předsednictví rady. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Opět bych ráda v první řadě poděkovala výboru Lide, Libe za to, že zorganizovalo veřejné slyšení na téma ICT, tedy směrnice ICT o pracovnících převedených v rámci společnosti. I předsednictví přiděluje velkou eh, závažnost eh, tomu, co se může ponaučit z kontaktu s různými zainteresovanými stranami. A také my si tedy přejeme sdílet eh, ten eh, aktuální současný stav vývoje jednání s ostatními. Jak ostatní předřečníci eh, řekli, směrnice ICT je další takovou stavební složkou celého návrhu, který byl započatem, započat tím politickým plánem o legální migraci. Jeho cílem je poskytnout jednoduchý a transparentní systém a učinit evropské hospodářství přitažlivé pro okolní venkovní svět. Já bych chtěla poděkovat panu Jakolínovi za pracovní dokument, který vypracoval a také již předem bych chtěla poděkovat za přínos a za to, co se dozvíme v průběhu odpoledního zasedání od vás. A nyní bych přešla do maďarštiny. Také eh, maďarské předsednictví si uvědomuje to, jak důležitá je tato tématika. Eh, jak jsem ji řekla, toto bude mít odezvu na míru konkurenceschopnosti členských států a následně na celé hospodářství Evropské unie. Tento návrh textu, jak dobře řekl pan generální ředitel, je návrhem na harmonizaci a prostřednictvím tohoto textu bychom měli k dispozici definice a jasná kritéria, která jsou prozatím odlišná v jednotlivých členských státech. Bez eh, pochyby jednou z těch hlavních přidaných hodnot tohoto bude zlepšení mobility pracujících eh, uvnitř Evropské unie. Na radě pracovní skupina pro migraci, která je příslušnou skupinou, se tímto zabývá do hloubky. Pro členské státy jednou ze zásadních otázek to, jak se bude moci do praxe převést to, co je obsaženo v tomto návrhu směrnice a také znepokojuje eh, to zjednodušení postupu a to z hlediska eh, národních zpráv, tedy tak, aby i oni toto mohli aplikovat. A proto ta debata v rámci pracovní skupiny na radě se soustředila zejména na to, co se týče mobility. Ustanovení týkající se mobility, které se objevují v návrhu, ty jsme samozřejmě prostudovali poměrně dohloubky. Členským státům se zdá, že v tom stávajícím formátu je téměř nemožné toto převést do praxe. Nicméně členské státy se musely strategicky rozhodnout, takže to, co se tu nyní navrhuje, je takový komplexní model eh, mobility. Eh, my jsme začali toto již rozvíjet v rámci pracovní skupiny na radě. A zabýváme se tedy rozvojem toho komplexního e, modelu. Máme, e, e, počítáme také s pomocí kopie, komise pardon, a počítáme s takovým dvojím postupem. V první řadě takový zjednodušený postup, zrychlený postup, to je krátkodobá mobilita a pak v rámci dlouhodobé mobility bychom uplatňovali ten tradiční mobil, model společně s tímto je také zásadní, aby tam byly obsaženy ty Eh, ta odlišná kritéria, co se týče přijetí a je třeba toto uplatnit co nejrychleji, aby příslušné orgány věděly, jaké právní texty přijmout, aby bylo zajištěno, že tedy tato daná osoba, která přichází z třetí země, sem přichází v rámci tedy působnosti tohoto legislativního textu, že je pokrytou to směrnici, abychom se vyhli zneužívání, tak jak na to poukázal pan Jakolíno. Také členské státy eh, se vyjádřily na radě v tom smyslu, že je velice důležité, aby se maximálně jasně převzalo všechno to, co se týká motivu pro zamítnutí, neobnovení toho povolení. Toto je další důležitý bod pro to, abychom se vyhli zneužívání a zase je důležité, aby to byly i příslušně odpovídající eh, sankce, postihy. Tady eh, prosím pozor, eh, tato otázka možná ještě v té pracovní skupině nebyla dostatečně dohloubky projednána. Pak, co se týče definicí, v rámci pracovní skupiny na radě eh, je jasné to, že potřebujeme naprosto jasné, jednoznačné definice aby tedy tento druh eh, pracovníků, těch takzvaných ICT, kteří tedy jsou různě přesíláni v rámci společnosti, mohli využít jednoduchý předvídatelný postup. Ano, celé toto je velice složitá, eh, složitá věc, takže i v rámci rady pak máme jednu pracovní skupinu, která se zabývá sociálními otázkami a ta právě nahlíží na tento aspekt směrnice a proto musíme brát v potaz i jejich stanovisko. Tento proces tedy mm, analýzy stále ještě probíhá. A dále a také součástí našich debat je také e, to vše, co se týká práv těchto pracovníků, takzvaných ICT, zase je nutné sem převzít všechny ty podmínky, které se týkají například i slučování rodin, jak o tom hovořil i pan generální ředitel z DG Home. Takže dámy a pánové, toto jsou ty základní zásadní otázky, které tvoří tu strukturu návrhu e, směrnice. Je důležité, aby odpovědi na ně byly jasné, koherentní, aby celé to panorama legislativního textu bylo právního hlediska jasné, aby to bylo jasné jak pro ty ekonomické aktéry, ale aby to bylo také v zájmu příslušných orgánů členských států. Vzali jsme v potaz stanoviska jednotlivých členských států, následně tedy maďarské předsednictví vyjádřilo ochotu vyslechnout si i názory vyjádřené na jiných fórech. A ještě musím samozřejmě poukázat, že spolupracujeme v velice blízkém vztahu s komisí a také s nadcházejícím polským předsednictvím, tak abychom tomuto tématu zajistili tu nezbytnou kontinuitu. No a samozřejmě velice zblízka sledujeme, jak probíhají rozpravy tady na úrovni Evropského parlamentu a velice eh, tady mohu říct, že uspokojivě spolupracujeme. Děkuji, děkuji vám, paní Vadasi. A nyní si eh, vyslechneme hm, projev eh, paní Jakonsáry za výbor pro zaměstnanost. Děkuji eh, eh, výboru Libe za zorganizování tohoto slyšení. Já jsem si přečetla eh, pracovní dokument kolegy Jakoliného s velkým zájmem. A souhlasím s jeho postřehy a připomínkami v mnoha ohledech. Věřím, že nás čeká velmi dobrá spolupráce a celá ta směrnice bude pro Evropu přínosem. protože potřebujeme eh, prohloubit konkurenceschopnost eh, tohoto stárnoucího kontinentu a jedním z prostředků k tomuto je umožnit eh, příjezd eh, přestěhovalcům a jejich zaměstnání. Myslím si, že na tom se tady všichni eh, shodneme, o to tady v té směrnici jde. Nicméně ráda bych předložila komisi několik otázek a připomínek a můžu se k tomu vyjádřit i ostatní zainteresované strany, protože Eh, navzdory eh, pozitivnímu ladění celé směrnice zůstává tady pořád ještě několik otazníků. Říká se, že nejzapeklitější bývají podrobnosti a proto já se chci zeptat na následující. Za prvé, jaká je, eh, jaký je vztah mezi normálními pracovníky a těmi to tady? tedy pardon, vyslanými pracovníky a pracovníky převedenými v rámci společnosti. Tak e, mohli byste vyjasnit, e, co to přesně, jaký ten rozdíl přesně je, já jsem to nepochopila. Pokud ta směrnice se netýká těch vyslaných pracovníků, proč to zmíníte, zmiňujete? Hovoříme kolikrát o lidech, kteří e, pracují tři roky v EU. Nebylo by tedy lepší aby se na ně vztahovala mm, stejná legislativa jako na místní pracovní síly. Pokud se má uplatňovat tahle směrnice, tak vidím, že bude problém se směrnicí IAC. My jsme eh, zažili eh, už obtíže s vysíláním uvnitř EU a já si myslím, že tahle směrnice nebude o, nic, o ničem jednodušší, když hovoříme o globálním vysílání. Já a upřímně řečeno, jestli to vůbec proveditelné, pochybuji vzhledem eh, eh, k stávajícímu, vzhledem tomu, kde ta směrnice je teď. Návrh eh, navrhuje, aby členské státy, nebo že členské státy budou moci přijít ještě s příznivějšími pravidly. Já si říkám, eh, co k tomu asi mm, napíše eh, soudní dvůr, vzhledem k tomu, že eh, směrnice o vyslaných pracovnících už v současné době není minimální, ale naopak maximální směrnice. A, ještě bychom umožnili vyslaným pracovníkům, aby, byli, aby se s nimi zacházelo lépe než s místními ve strategie 2020 eh, komise je pro místní kolektivní vyjednávání. Ovšem tohle vypadá jako úplně něco jiného, protože to eh, eh, předchází místním dohodám a vlastně tady se prosazují dohody ze země původu. Tak tady si myslím, že je jednoznačný rozpor se strategií. Každopádně bez bližšího vysvětlení si myslím, že eh, to dopadne jako legislativní zmetek. S panem Jakolínem také souhlasím, pokud jde o potřebu eh, vyjasnit definici eh, kvalifikovaných odborníků. Tady hm, použi- hovoříte o neběžných znalostech. To je poměrně eh, široký, vágní termín, který lze vykládat různými způsoby. A má druhá otázka je, jak eh, se podle této směrnice bude nacházet, zacházet s agenturními pracovníky. Jedná se tedy, bude se jednat o pracovníky ze třetích zemí, jsou pracovníci, eh, kteří jsou eh, zde jako subdodavatelé, vzhledem k tomu, že nemáme žádnou legislativu k subdodavatelům. Kdo bude odpovídat za eh, dodavatelský řetězec různých firm a ve kterém je zapojen tedy i pracovník samotný. A potom se tady už hovořili také o sankčním režimu. Ten se mi zdá poměrně slabý. Neexistují eh, tady žádné eh, kontrolní mechanismy v tom návrhu. A pokud eh, má komise v úmyslu spolehat na spolupráci ženských států, tak to je trochu naivní, protože lze pochybovat o efektivitě spolupráce mezi členskými státy a nějakými vzdálenými zeměmi, jako je Brazílie nebo Čína. I uvnitř Evropy spolupráce nefunguje tak, jak by měla. Souhlasím s panem Jakolínem v tom, že musíme také zde brát zřetel na rodiny těch pracovníků převedených v rámci společnosti. Už vzory, eh, všem svým eh, poznámkám se těším na eh, plodnou spolupráci s panem Jakulínem a s komisí, zejména pokud je o otázky Mm, které jsou v naší společné kompetenci, jak jsme se na tom už dohodli. Děkuji vám, děkuji vám, paní Jakoncáry. Paní Jakoncáry je zpravodajkou eh, asociovaného výboru pro zaměstnanost a teď máme prostor pro debatu. Poslanci se mohou hlásit teď do debaty. Paní Romero López eh, se přihlásila jako první. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla zeptat zástupci komise. V tomto návrhu směrnice, který je očividně odpovědí na stávající potřebu, zda opravdu splní ty cíle, že bude tedy opravdovou odpovědí na stávající potřebu, kterou cítí nadnárodní společnosti, když musí najímat eh, zaměstnance v jiných zemích. Měli bychom tedy vědět ten důvod, který stojí v pozadí této eh, mobility, protože to mohou být experti, eh, které ty společnosti mají v jiných zemích, byli tam vyškoleni a když se poté následně přesunují, tak v podstatě to jejich proškolení, to vzdělání zaplatila země původu. A může nastat tedy k otázce té, že vlastně ty chudé země platí za vzdělání těch eh, vysoce eh, kvalifikovaných osob, těch expertů. A pak je tu tedy otázka toho, že ty nadnárodní společnosti budou zvýhodněny v rámci tedy eh, tady tohoto konkurenčního boje a může tu nastat takový dominový efekt. Bude tu tedy mobilita z těch chudých zemí do bohatých zemí v Evropské unii a já si říkám tedy, jak to bude probíhat, to je taková zvláštní otázka, ale byla bych ráda, kdyby se k tomu pan zástupce komise vyjádřil. Jaké je odůvodnění, tedy které stojí v pozadí nutnosti nadnárodních podniků, aby takhle přesunovali zaměstnance? Také eh, zástupkyně maďarského předsednictví o tom hovořila. Samozřejmě toto téma je komplexní a vzhledem k tomu, že je tak komplexní, tak je třeba eh, je jasné, že tato směrnice může vést i k nějakým zneužíváním. Ano, eh, když řekneme kádry, tak to je takové dvojaké mm, Eh, vysvětlování. Eh, někdo si může vysvětlit, že ty kádry přicházející zvenčí mohou nahradit naše kádry. To znamená, že v tomto případě by za to vzdělání platili ty třetí země. Je, myslíte si, že je to tak, že vlastně se o tom rozhodly eh, ty nadnárodní společnosti, že jednoduše nebude docházet k delokalizaci jejich podniků, jednoduše si sem přivedou ty experty Eh, z třetích zemí a tak to tu situaci vyřeší. Je to tedy určitá možnost, ke které by mohlo následně dojít. I přes veškerou opatrnost, eh, s kterou se počítá v článcích 14 a 15 tohoto návrhu i ostatně v definici samotného pole působnosti, tak je třeba také zvážit to, jak se vyhnout toho, zda to může Eh, nastat eh, něco víc než, těch, eh, než ta čtyřprocentní mobilita v rámci nadnárodních společností, jak se o tom tedy hovořilo, jak bylo navrženo, že je to víceméně to odpovídající referenční číslo, ke kterému by mohlo dojít. Pokud tedy ta situace je taková, existuje tu dvojí interpretace, tak je nutné, aby to, ten zrychlený proces a to slučování rodin, eh, jakému mm, postupu tedy budou odpovídat? Komu budou tedy přidělovány ty možnosti rychlého postupu a rychlého slučování rodin? Eh, budou tedy zvýhodněny tímto způsobem ty nadnárodní společnosti? Určitě to je dobré, co se týče konkurenceschopnosti Evropy. Ovšem, jakými postupy, na základě jakých postupů se tu bude eh, postupovat? A pokud se budou zvýhodňovat ty nadnárodní společnosti, chtěla bych vědět, jak na to nahlížela Evropská komise. Ano, děkuji, nyní pan Mulder. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já mohu souhlasit s mnohým, co tu řekl pan Jakolino o dokumentu. Myslím si, že směrnice by neměla existovat proto, aby formalizovala stávající situaci. Měla by opravdu sloužit svému popsanému účelu. Rozhodně je dobré, abychom měli stejné schvalovací období pro dané osoby i pro eh, jejich eh, rodinné příslušníky. Ehm, rozhodně by to bylo složité, kdyby to byly dva odlišné postupy. Mám dvě připomínky. Za prvé, jaká je definice stážisty? Eh, já jsem překvapen eh, těmi ehm, údaji o nezaměstnanosti z Irska, ze Španělska, eh, kde se hovoří, že třeba nějakých 40 absolventů univerzit nenachází zaměstnání. Myslím, že bychom tu měli mít nějakou povinnost, aby ty třeba takové společnosti v první řadě hledali místní kandidáty předtím, než se zaměří na lidi zvenčí. A, a jak jsem již řekl, mm, činíme tu sjednoducený postup pro to, aby to bylo jednodušší pro ty společnosti se usazovat a prosperovat v Evropské unii. Ale jak to funguje naopak? Pokud eh, schválíme eh, tento režim, tak eh, je to proto, aby tu byly stejné obdobné podmínky jako ve Spojených státech nebo v těch takzvaných zemích BRICS. Jak se to tedy srovná na té mezinárodní úrovni? Děkuji a nyní paní Emst. Ja, wie schon bei der vorangegangenen jak už u, bylo, u, tomu bylo u předchozího návrhu e, směrnice, tak eh, bych se e, zeptala, čeho tady chceme dosáhnout, kterým směrem e, jdeme. Čekáme e, velký, malý nebo střední nárůst počtu odborných pracovních sil, e, které nám budou přicházet do EU, nebo se jedná o zrovnoprávnění s domácími pracovníky? To je třeba ještě eh, si rozmyslet, eh, co vlastně chceme dosáhnout eh, celou tou předlohou zákonu. A potom několik konkrétních otázek. Myslím si, že vztahy, že tento dokument vlastně v některých věcech velmi nejasný a nekonkrétní. Za prvé pojmy. Existuje tady evropská definice koncernu? Eh, používá se eh, význam konc, pojem koncern eh, v, stejně ve všech členských státech nebo odlišně? To je důležitá věc. Je třeba si vymezit, o jaké podniky se vlastně jedná za druhé. Odborný pracovník, vysoce kvalifikovaný. Jak se tohleto stanoví? Odborný pracovník je někdo, kdo prošel nějakým školením. A to je všechno. Jakmile prostě ukončil přípravu, tak eh, už může být vysílán. Takže eh, celé ty věci jako koncernový podnik, praktikant, to už o tom se tady hovořilo, to je třeba všechno podrobněji eh, vydefinovat. Dalš, dále je tady laický pracovník, pardon, agenturní pracovník. Jak to ovlivní legislativu agenturních pracovnících. A potom eh, srovnání platů eh, místních a těchto eh, cizích pracovníků. Budeme požadovat stejné platy nebo ne? Jsou země, kde není žádný minimální plat. Hmm, pocházejí, přicházejí země, lidé ze zemí s velmi nízkými platy, čili jak se potom postavit k jejich odměnám. Děkuji, už nemáme žádné dotazy další, takže se vrátíme zpátky eh, k panelistům. Nejdříve poprosím eh, pana zpravodaje Jacolina. tutti gli interventi, così come le domande. Poslouchal jsem všechna vystoupení a samozřejmě všechny dotazy. Mám pocit, že je tady několik úvah, které by měly být vzaty v úvahu. Začnu od konce. Odkaz na definici. To jsme už říkali v textu naší zprávy, že je potřeba mít objektivní kritéria. To platí pro definici podnikatele, ale to platí i pro další kvalifikace. Tyto definice jsou obecné a neodpovídají potřebám jasnosti a zřetelnosti této směrnice. Pokud je o cíl této směrnice, tak je třeba vytvořit jednotný referenční rámec o legálních tocích migrace a přitom brát v úvahu skutečné potřeby trhu, pokud nejsou dané zdroje k dispozici. Takže ta definice musí být naprosto jasná a myslím si, že je. Pokud je o Detašování čili vyčlenování pracovníků a jejich převedení, ano, myslím si, že by se to mělo nějak upřesnit. Pan Moyle tady se odkazoval na slučování, spojování rodin a stejné téma bylo zmíněno naprosto stejně jasně i paní Jakonsáry, kteréž to děkuji za podporu a za informace, které nám zde poskytla. Rovněž je tady otázka stážistů. Měli bychom být striktnější, abychom se vyvarovali nejrůznějších přehmatů, pokud jde o téma lidských zdrojů, které pocházejí z chudých zemí a které jsou pak využívány v bohatších zemích. Tato směrnice hovoří o převedených pracovnících. Skutečně vlastně nejde o přebádění, ale spíše o detašování pracovníků, využívání vysoce kvalifikovaných pracovníků či specificky zaměřených svou kvalifikací, které přicházejí ze třetích zemí a po určité období mohou být využity v kontextu různých projektů v rámci stejného podniku. I když tyto podniky se nacházejí v různých státech Evropské unie. Takže si myslím, že některé věci by měly být definovány jasněji. Pak jsou tady i další opatření a dnes jsme skutečně položili základy pro mnohem další diskusy a všechno to vezmeme v úvahu. Děkuji. Děkuji v rámci eh, procesu spolurozhodování, když tento byl zahájen, tak asi tu nejdůležitější věc, kterou tu komise může učinit, je poslouchat, aby umožnila tedy snadný průběh toho procesu, protože je tu celá řada otázek a my musíme tedy zprostředkovávat to vzájemné pochopení a snažit se dosáhnout dohody mezi parlamentem a radou. Myslím si, že spolurozhodování v této oblasti je opravdu prací, kterou bychom měli plnohodně, plnohodnotně vykonávat. Takže já tu velice pozorně poslouchám a čekám na ty přínosy. Chtěl bych říct si, vraťme se k podstatě tohoto návrhu. Tento návrh není proto, aby vytvořil nebo mohl by mít nulový dopad, co se týče kvantitativních hodnot. Tento návrh má za cíl usnadnit organizaci a přesun těch osob třetí, z třetích zemích v rámci nadnárodních společností. A z toho důvodu se můžeme odkázat na směrnici, jako například tu o vysílaných pracovnicích, co se týče podmínek, ale nemůžeme ji uplatňovat, protože jejím předmětem je něco jiného. Můžeme hovořit o testech trhu, což není ostatně do určité míry vyloučeno, pokud některé členské státy budou mít pochybnosti konkrétně co se týče uplatňování preferencí EU, ale nemůžeme začít testy trhu, protože tím bychom vlastně šli proti tomu, že společnosti si sami organizují svůj způsob práce. My se snažíme identifikovat ty kategorie osob, které do určité míry někdy mohou být poměrně vágní, tady já to chápu, eh, vágní v tom smyslu, když tu hovoříme o těch stážistech, kde je to méně jasně definováno než u managementu. A opravdu tady tomu tak je. Ale pak je tu tedy určitý test, který se provádí z toho důvodu, aby se identifikovalo, jak to funguje, tedy co tato daná osoba bude v rámci organizace činit. Proto tedy, aby vykonávala na daném místě dané úkoly. Toto není eh, test trhu, to je test, který se provádí, abychom zjistili, to, zda tedy tento přesun opravdu odpovídá do působnosti a do cílu, protože v opačném případě by to bylo zneužití. Mm, ano, tady nebude plná harmonizace. Toto se bude dělat, eh, tyto testy z funkčního hlediska. A, takže a samozřejmě se musíme snažit vyhnout takovým situacím, kdyby eh, v rámci tohoto postupu se zjistilo, že to bude nějaké zneužití a pak tedy to budeme muset řešit. Ale klíčovou myšlenkou tady je zachovat flexibilitu, která nám umožní podívat se na fungování, ne na status. Pak další aspekt, který je na to napojen, je těch 12 měsíců předchozího zaměstnání jakožto test, což eh, není vyžadováno od členských států. Ale proč to tu stanovujeme jako princip? Je to proto, že je tu další eh, doložka, která je právě napojena na již stanovený, uznávaný eh, způsob fungování podniků. My nemůžeme nutit podni- eh, členské státy, aby toto eh, nějakým odlišným způsobem organizovali. My máme v tomto textu směrnice a víme tedy, jak to bude fungovat. Doufám, že to tak bude fungovat poté, co bude směrnice transponována, ale umožňujeme určitou flexibilitu. Přece nemůžeme regulovat úplně všechno, my nemůžeme eh, harmonizovat interní organizaci společnosti. My se nacházíme tak někde uprostřed. Uprostřed také, co se týče toho, jaká je samotná výhoda pro společnost a jaká je výhoda pro nás. Výhoda pro nás je ta, že umožníme společnosti, která má investice, a možná ne možná tedy vytváří i pro samotnou Evropu větší ekonomickou aktivitu, více pracovních míst, aby toto tedy mohla vykonávat řádně, aby mohla využívat všechny dostupné zdroje. A když bude používat tyto dostupné zdroje, které jsou obsaženy v tomto rámci usnadnění, aby tedy se se mohly přesunovat i v rámci rodiny, tak to tu bude lépe probíhat s těmi našimi partnery s těmi danými osobami, které e, z toho budou mít samozřejmě přínos. Samozřejmě, můžeme tu stanovovat určité doložky, určité, určitou podmíněnost, Můžeme se dokonce i odkázat na tu směrnici o vysíláních pracovníků, ale zejména se snažíme vyhnout nekalé konkurenci e, mezi jednotlivými členskými státy. Rozhodně, když se toto bude řádně uplatňovat, Mělo by se tedy jasně stanovit, že tato směrnice bude e, vlastně e, zaujímat tento prostor. My tu nehovoříme o nějakých jiných způsobech najímání, to ne. Eh, my tu máme právní základ z toho důvodu, že se tu jedná o migraci, která umožní dané osobě za daných podmínek určitý pracovní pobyt. A toto jsou tedy důvody, prostřednictvím kterých bychom se na celý tento postup eh, průchod těch jednotlivých článků směrnice měli dívat definice společnosti. Samozřejmě neexistuje jednotná definice samotná směrnice i to tak říká, že to není definice. protože e, jsme nedošli e, v rámci EU už tak daleko v podnikovém právu, abychom tu měli definici. Takže zase tady členské státy e, si toto budou transponovat do své vnitrostátní právní úpravy. Možná někdy ta terminologie někdy může pro osoby vypadat dvojaká, ale pro ty podniky je to tak proto, že pokud se toto vše tedy bude dobře uplatňovat, bude tu tedy jasný záměr, pak budeme mít jasná pravidla. Můžeme na to nahlížet z různých hledisek, ale myslím si, že vždycky tedy činíme stejnou práci a hodnotíme tedy to, co bude nejlepší pro členské státy a aby mezi sebou vlastně lidi, eh, podniky nekale nesoupeřily. A máme tu tedy ten text eh, funkcionality, schopnosti, a měli, abychom tedy eh, zabraňovali tomu, že se také bude obcházet to najímání místní pracovní síly. Můžeme o tom hovořit na různých místech z různých hledisek, ale toto je víceméně způsob, jak na tuto otázku nahlížet. Je nezbytné zachovat specifičnost a v tom najdeme odpověď na celou řadu otázek. Děkuji a nyní paní Vadasi, prosím. Děkuji. A ráda bych vám také poděkovala za připomínky a za eh, konkrétní otázky. Na stejné jsme narazili i v debatách s přípravnými orgány rady. Mluvili jsme se také o, o tom, jak je potřeba mít jasné a přesné definice ve směrnici, tak abychom usnadnili její provádění a abychom zajistili eh, celkově transparentní systém pro pracovníky převedené v rámci společnosti ve všech členských státech. A také jsme se zabývali otázkami sociálních práv. A teď je zřejmé, že ta se eh, probírají důkladně v otáz, eh, tedy v eh, na Radě pro sociální otázky. Pardon. A potom je tady jedna ta otázka toho v odlivu mozku z chudších zemí. Tato směrnice má zajistit eh, specializované manažery v zásadě, to znamená vysoce kvalifikované pracovníky, na omezenou dobu. Oni by tady zůstávali omezenou dobu na nějaký konkrétní úkol a potom by se vrátili ke svým domácím firmám, společnostem. Takže v tomto případě my nejsme svědky nějakého odlivu mozku. Nicméně ty diskuse budou intenzivně pokračovat v pracovních skupinách rady a já se těším na všechny ty plodné myšlenky, které eh, se ještě dozvíme dnes odpoledne. A A samozřejmě eh, těšíme se na to, jak budeme poslouchat nejenom Evropský parlament, ale i zainteresované strany. Děkuji a nyní paní Jakoncáry. Děkuji vám. Děkuji také komisi za konstruktivní přístup. Jsem si jistá, že budeme schopni nalézt dobrá řešení. Pokud je o specialisty, tak věřím, že se všichni teď shodneme, že si musíme uh, ujasnit jejich definici. Asi by to nemělo být tak široké a flexibilní, aby eh, se tam nakonec eh, schovala celá řada, eh, nebo aby z toho nakonec bylo celý, celá řada spoustních případů a aby místo politiku nakonec rozhodl soudní dvůr o tom, co máme na mysli. Myslím si, že určité řešení už tady je. A sice držet se znění, které používá Kac. To je poměrně přesné. A souhlasí s vámi také, pokud jde o tu otázku odlivu mozku. Ta je relevantní, ale nevím, jestli je relevantní v tomto případě. protože ehm, může to být oboustranně prospěšné, ti lidé budou v Evropě no a potom se vrátí domů a budou pracovat tam, a možná ještě zkušeněji než předtím. Nicméně děkuji vám za to, že jste eh, zde zborně se snažili o vylepšení a zpřesnění té směrnice, protože máme eh, spoustu eh, špatných zkušeností s tím, že evropská legislativa často není tak přesná, jak by měla být. Děkuji vám. A děkuji i pan předseda. A myslím si, pokračuje, že to je všechno, pokud jde o první část našeho dnešního odpoledního zasedání. A já si myslím, že bychom se měli eh, pustit hned do další části, protože máme dohromady tři části dnes odpoledne, tři bloky. Takže teď eh, poděkuji eh, všem odborníkům, kteří se měli účastnit té první části. Thank you. Thank you. Thank you so much. happy Easter. The same to you. The same to you. We thank, we thank, as I say, the contributors to this first panel. Děkuji tady eh, za všechny příspěvky tady do prvního panelu. Now leaving for the happy Easter. <laughs> Panelisté už eh, jistě odjíždějí na Velikonoce, ale eh, my tady uvítáme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 Máme zde eh, zástupce eh, sociálních partnerů a dalších eh, zúčastněných stran, kteří nám tedy řeknou o svých názorech k návrhu komise a dokumentu zpravodaje. Za prvé je tady právní expertka Evropské konfederace odborových svazů, ale také tady máme zástupce v Eurocadr, Business Europe. Eurocadr je je Rada evropských profesionální nebo profesionální svaz manažerů profesionálních pracovníků a potom je tady také eh, zástupkyně rady organizace Permits Foundation, eh, což je eh, organizace zastupující, doprovázející rodinné příslušníky. Takže nejdříve dáme slovo paní Vípke Varnek, právní expertce Evropské odborové eh, konfederace. Máte pět minut, tak abychom to zvládli celé včas. Děkuji vám. Takže k těmto vyslaným pracovníkům, pardon, převedným pracovníkům. Jak už jsme dnes dopoledne říkali u sezónní práce, jako etuk máme eh, oznámky k tomu návrhu. Myslíme si, že je tady opět pokus eh, roztříštit pracovní trh. Jak už říkal dnes dopoledne kolega, vytváříme eh, různé kategorie pracovníků my eh, navrhujeme, teda podle nás tento eh, návrh podkopává princip rovného zacházení, pokouší se eh, nahlodat ten princip hostitelské země a mm, také nahrazuje princip toho autonomního statusu. Proto mm, požadujeme následující a budu hovořit jenom o našich klíčových požadavcích. Za prvé, chtěli bychom dvojí právní základ. Samozřejmě souhlasili bychom s tím, že právní základ, pokud jde o přistěhovalectví, je správný, ale hm, myslíme si, že to musí být i druhý eh, eh, právní základ. Vy totiž nepopřete, že tohle eh, ovlivňuje pracovní trh. A nejedná se jenom o instrument, kterým by se eh, definoval eh, vstup a pobyt těch migrujících pracovníků, ale jedná se o instrument k definici těch eh, pracovníků. A já musím eh, připustit, že jsem byla překvapená, že jsme nehovořili o těch pracovnících samotných, ale mnohem více o eh, společnostech na předchozí panelu. Takže nám jde o to, aby tady šlo o rovnost a nediskriminaci, to znamená zejména článek 14 k právům. O to nám jde. Máme tady v zásadě dva problémy. Pokud eh, budeme předstírat, že eh, tady je rovné zacházení podle této směrnice, tak ano, ale u kategorie pracovníků, těch vyslaných, kteří už jsou velice eh, mizerně chráněni uvnitř EU eh, e po rozhodnutích soudního dvora a víme, že revize eh, této směrnice se nepřipravuje. Takže je jisté, že tento odkaz je třeba škrtnout. Náš další problém je odkaz na univerzální kolektivní dohody to opět eh, tento odkaz je přebrán ze směrnice o vysílaných pracovnících. Tohle musíme znovu vymazat, protože my chceme, aby bylo možné, aby ti převádění pracovníci mohli využívat všech úroveň eh, kolektivních dohod, tak jak jsou k dispozici v mezinárodním eh, systému průmyslových vztahů. Takže chceme, aby mohli tedy využívat jednotlivých částí těch eh, systémů. Dále máme výhrady k těm kritériím pro eh, vstup nebo pro vpuštění. Tady si myslíme, že ten 12-měsíční limit eh, by měl být povinný a nikoli volitelný. A jsem rád, že jsem toto viděla také jako poznámku zpravodaje. Myslíme si, že je docela jistě ten 12-měsíční rámec, tak abychom eh, zajistili trvání opravdového zaměstnaneckého vztahu. Jak už se, jsme zde slyšeli, není to překvapivé, máme problémy s definicí, zejména u těch specialistů a manažerů, ale eh, k tomu ještě bude eh, říkat kolegyně něco z Eurokádr, nebo kolega, pardon. Potřebujeme tady určité omezení. Myslíme si, že rozsah eh, působnosti směrnice je příliš široký. A překvapilo mě, že pan, pan právě řekl, že se jedná o směrnici, která se má týkat eh, nadnárodních firm, protože já tady nikde v té směrnici nevidím, že bychom tady měli omezení na typ nebo velikost společnosti nebo nějaký sektor. Asi si budete vědomi toho, že například ve stavebnictví nebo stavebnictví požádalo o výjimku z této směrnice nebo o vyloučení z této směrnice, protože má obavu, že eh, sektoru nepomůže ta směrnice. A to je, eh, a to, eh, tato žádost přišla společně od sociálních partnerů. A potom jsou tady chybějící efektivní kontrolní mechanismy a sankce. Takže k tomu eh, dokumentu pana Ajakalína souhlasíme s eh, celé, eh, celou řadou věcí, ale docela jistě chybí nám dvě, věc, dvě hlavní věci. Za prvé prav, práva pracovníků, to znamená článek 14, a samozřejmě ten problematická provázanost na, směrnice, na směrnici o vyslaných pracovnících. Děkuji vám i za to, že jste dodržela řečnickou dobu. A dnes po druhé už dáváme slovo s radostí a potěšením panu eh, Sverkerovi Rudebergovi, předsedovi pracovní skupiny pro přestěhovalectví a volný pohyb pracovníků Business Europe. Máte slovo. Děkuji. Ano, je mi ctí, že mohu zastupovat Business Europe, což je tedy Evropský sociální partner pro podnikatelskou oblast. Zastupujeme podnikatelské, podnikatele, podnikatelské organizace všech zemí Evropské unie. Myslím si, že je to důležité říci, že tedy zastupujeme evropské společnosti. K tomu se ještě dostanu, až budu hovořit o tom vysílání zaměstnanců ze společností mimo Evropskou unii. Myslím si ale, že tu dochází k určitému mm, pomatení významu, když tu hovoříme o tom, tedy kdo jsou to tito ICT, tedy tito pracovníci převedení v rámci společnosti. Tady se jedná o mobilitu vysokokvalifikovaných pracovníků, kteří již mají pracovní smlouvu a zachovávají si ji, ale jsou přesouváni tedy eh, z míst mimo Evropskou unii do míst v rámci Evropské unie takže se jim zachovává ten jejich zaměstnanecký vztah. Takže komisi bylo eh, navrženo eh, to, aby se uplatnili tady stejná práva jako u vysílaných pracovníků, protože to bylo tvrzeno, že je tu tedy podobnost, eh, že tedy ten zaměstnanecký poměr se zachovává, ale samozřejmě tato směrnice o vysílaných pracovníků pracujících se nemůže uplatňovat pro tyto pracovníky mimo, pocházející z mimo Evropské unie. Takže si myslím, že toto je správné, toto rozlišení. Jsou to práva eh, nebo pravidla, co se týče práv pro tyto pracovníky a jejich ochrana si myslím, že je dostačující a dostačující i také pro tyto pracovníky ICT, kteří pocházejí z zemí mimo Evropskou unii. Je třeba si také uvědomit, že toto jsou pracovníci, kteří se nacházejí na vrcholku té škály znalostí a dovedností, a nacházející se tedy v pozici dostatečně a dobře obhajovat své zájmy. Jednoduše, pokud jim nebudou nabídnuty dostatečně zajímavé podmínky, tak jednoduše do té jiné země nepůjdou společnosti eh, nepřevádějí pracovníky ICT, protože je to pro ně levnější. Není tomu tak. Takové lidi přesouvat z jedné země do země je finančně náročné. Není to jenom o cestovném, je to také o bydlení a všem tom, co je na to napojené. Společnosti to dělají, protože je to pro ně nezbytné, protože je to pro ně dobré, protože mají takovou organizaci, která to vyžaduje a umožňuje. A jak je prokázáno také tady eh, na tomto obrázku, konkrétní znalosti které oni mají, tady to vlastně vede, tady to vlastně, od, není to jenom otázkou vzdělání, tady se jedná o znalosti v rámci společnosti, znalosti o firmě, znalosti o klientech a v podstatě v tom daném případě je nejlepší cestou to přesunout toho daného pracovníka na určitou dočasnou dobu do jiné země. Opět tedy Není to dobré, je to finančně náročné, ale je to to eh, nejlepší řešení pro tedy dočasné přesunutí. A ještě abych zareagovala na kolegy z odboru. Eh, výraz nadnárodní eh, se nepoužívá tady v této směrnice. Používá se tady vysílání pracovníků v rámci podniků ze zemí mimo eh, Evropskou unii do zemí eh, uvnitř Evropské unie. Já si ale myslím, že bychom měli mít na paměti, my se tu snažíme hovořit o tom, eh, zda je to, jaká je to společnost, ať je evropská nebo indická nebo Ono tu ani nezáleží o národnosti, spíše se jedná o to, že tedy tu mají evropské podniky, zaměstnance mimo eh, Evropskou unii. To je jako kdyby třeba IBM vysílala zaměstnance pracovat do Evropské unie. Tady se jedná vlastně o přesunu znalostí a znalosti jsou velice důležité. Ty v podstatě rozhodují v tom globalizovaném světě. A my, jakožto zástupci podniků v Evropě, nahlížíme na toto jako na opravdu významnou výhodu. To tedy, že můžeme přesouvat tyto znalosti, tyto lidi se znalostmi ze zemí mimo Unii do Evropské unie. A jen těžko eh, naleznete způsob, jak tedy ovlivnit ta konkrétní čísla těch, kteří přicházejí do Evropské unie my si v tom nejsme úplně tak jistí, ale možná je pravda, když řekneme, že se ty počty zvyšují. Umožňuje to v podstatě přesunout lidi z jednoho členského státu do druhého, když se tedy již jednou dostanou do Evropské unie. Alespoň tedy pokud se nám podaří dosáhnout toho, co se navrhuje ve směrnici, tedy nejen, že bychom zrychlili a sesouladili postupy, ale podpoříme také mobilitu uvnitř EU. V mnoha případech, jak už to bývá, tyto návrhy v právní oblasti v Evropské unii eh, v podstatě eh, nacházejí jako hlavní důvod ten důvod, který se týká záležitostí uvnitř Evropské unie tam je ta přidaná hodnota. Dotýká se to ostatně svrchovanosti členských států, to ano, ale já vás zajišťuji, že to bude velkou přidanou hodnotou pro členské státy Unie. A myslím si, že je důležité zajistit i budoucí konkurenceschopnost Evropské unie a evropských podniků, nejenom to, co nám prokázaly ty předchozí krize. E, může to být i v jiných situacích. Co se týče lhůt, tady bych vás doporučil, vám doporučil, abyste se podívali na tu poslední stránku té PowerPointové prezentace. Tam také máte kompletní a najdete tam také i kompletní postoj a vypracované informace za Business Europe. Je to v předsáli. Já vám tímto děkuji za pozornost a myslím si, že tady v tom, posled, v tom posledním panelu budeme mít opravdu zajímavé konkrétní příklady pana Coxe a pana Nifsarkára o tom tedy, jak, k čemu dochází v daných konkrétních podnicích. Takže prosím, zůstaňte. Děkuji, pane Rodebergu, my a, e, vám děkujeme za tu přípravu té PowerPointové prezentace. A nyní tedy přistoupíme k dalšímu panelistovi, to je pan Michel Patard, místopředseda Eurocard. Uh, I will speak in French, uh, I'm sorry. Budu mluvit francouzsky, když dovolíte, takže dámy a pánové, poslance a poslankyně, dobrý den a dobrý den vám všem v sále. Já bych chtěl upřímně poděkovat výboru Libe za tento úvod a pozvání na toto slyšení, které je velice důležité jakožto sociální evropští partneři, kteří jsme aktivní a uznáváni, kteří se skupujeme přibližně 6 milionů eh, nejenom tedy v rámci EU, ale v rámci Evropy 30 států. A většina našich členů mají úroveň vzdělání a kvalifikace dosti vysoké, takže patří právě k té populaci, na kterou je zaměřena tato směrnice. Eurokádr podporuje široce mobilitu, mobilitu zaměstnanců, zejména vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Stoupá mobilita talentů, kvalifikací a také je to dobré pro kariérní postup těchto pracovníků. Eurokádr se také domnívá, že tento návrh směrnice a deklarované zásady jsou dobré, to je zjednodušovat a zrychlit postupy mezi členskými státy pro převádění kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou mimořádně důležití, alespoň dočasně v jiných součástech daného podniku. Ale z hlediska zaměstnanců v Evropě musí být udělány velké změny v rámci návrhu komise, aby byla funkčnější jak pro podniky, tak i pro zaměstnance v Evropě. Dnes se vrátím k formě směrnice, dovolte několik poznámek obsahu. Za prvé členové Eurokádru vědí velice dobře, že velký počet zaměstnanců bude odcházet do důchodu v nejbližších letech a že bohužel počet mladých diplomovaných pracovníků v Evropě nebude dostatečný, zejména proto, aby nahradili ty generace, které se narodily mezi lety 65 až 50. V tomto ohledu tedy směrnice je naprosto jasná a evidentní. Bohužel, ale diskuse kolem tohoto projektu přichází v nevhodný moment, protože je zde obrovská sociální krize v celé Evropě. Mladí absolventi jsou většinou obětmi této krize, že nenacházejí stabilní pracovní místo, nebo jejich diplomy jsou podhodnoceny při najímání do práce. A nebudu hovořit o nejposlednějších aktualitách. Při uskutečňování této směrnice to bude mít velký dopad na trh práce mladých absolventů a proto náš eurokádr si přeje, aby byla respektována práva těchto mladých absolventů, ať už jsou Evropané či nikoliv. Eurokadr sdílí ten návrh stanoviska, který bude předložen v Evropském hospodářském a sociálním výboru příští měsíc. Já nebudu hovořit o stejných zásadách a rovnosti zacházení, už se tady o tom hovořilo dlouze. Ani nebudu hovořit o prosazování směrnice, pokud jde o převádění pracovníků v rámci společností. My se domníváme za Eurokádr, že je potřeba to přeformulovat. A teď bych se chtěl podívat vlastně na určitou vágnost některých definic, zejména definice EFG kapitoly 1, to znamená, koho se to týká. Definice manažerů, tak za prvé, tato definice se zdá, že to odpovídá pouze tedy těm nejvyšším vedoucím, ale když se podíváme na definici kádru a všech zaměstnanců, kteří dohlížejí a supervizují práci svých spolupracovníků, anebo kteří přijímají možnost propouštět či přijímat jiné zaměstnance, tak to jde nad rámec pouhých vedoucích pracovníků, ale pokrývá to vlastně i celé tedy takovéto širší vedení. Takže by komise i parlament měli tuto definici upřesnit a mělo by se to týkat pouze vedoucích pracovníků, kteří tedy skutečně jsou v čele podniku. Pokud je o specialisty, odborníky, Eurokádr se domnívá, že tato definice by měla se týkat nejenom všech tedy eh, expertů, ale i většiny techniků, pokud mají úroveň diplomu, jež odpovídá minimálně eh, bakalářskému diplomu. Tato definice v současné podobě by umožnila převádění velkého počtu pracovníků v rámci podniků, což podle nás neodpovídá tedy populaci, na kterou je tato směrnice zaměřena. Takže doufáme, že jak komise, tak i Evropský parlament i toto slyšení umožní definici upřesnit. Pokud je o stážisty, definice ještě vágnější, pokud se odvoláváme na ty obrovské rozdíly, které existují, pokud je o statut stážistů eh, mezi jednotlivými zeměmi EU. Když se podíváme na různé státy, tak stážista může být buď držitelem diplomu, který se zdokonaluje a získává zkušenosti v rámci nějakého podniku, nebo naopak to může být student, který teprve připravuje svůj diplom a jehož stáž v podniku mu zaručí také, že splnil podmínky pro získání diplomu. Dále se liší i podmínky zaměstnávání stážistů a také odměňování stážistů v různých členských zemích EU. Pokud chceme začlenit stážisty a připravit je pro mm, kvalifikovanou práci, začlenit je do tohoto směrnice není vhodné. Myslím si, že by to mělo být ve specifickém odděleném textu a bylo mě to propojené s programem Erasmus. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že jsem dodržel čas. Now, now we are. A nyní. Ano, Velice dobře jste dodržel čas, děkuji. A teď... A teď dáme slovo paní uh, Kathleen van der Wilk, členka rady organizace Permits Foundation. Máte slovo na pět minut. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji vám za tuto příležitost přispět k eh, debatě o uh, převodech uvnitř podniků. Jménem Permits Foundation bych se ráda dotkla dvou věcí, zejména rodinných příslušníků, a sice jejich přístupu k zaměstnanosti a také časového období, během níž by mělo být zpracovány jejich žádosti o v bydliště. Také děkuji eh, zpravodaji za to, že oba dva body zahrnul do pracovního dokumentu v eh, Libe a také doufám, eh, že vám budu schopná předložit užitečné informace. Permits Foundation je zisková organizace, která podporuje mm, pracovní povolení pro uh, partnery eh, pracovníků eh, vystěhovaných eh, do zahraničí. K našim sponsorům patří 40 velkých nadárodních společností, a, a, které dohromady zaměstnávají 2 miliony zaměstnanců. Ten poměr vnitropodnikových převodů obyčejně představuje pouhé 1% všech Eh, zaměstnanců. A to je poměrně málo, když eh, uvážíte, jak velké znalosti tyto eh, přinášejí. My vítáme návrhy komise a podporujeme ty návrhy, které už udělal Business Europe. Ještě konkrétně chceme zdůraznit, že když budeme schopni přesunovat stát, zaměstnance mezi jednotlivými zeměmi, tak čas tomu Často právě schopnost přesunout rodinu eh, může rozhodnout o úspěchu eh, přesunu. Eh, zejména jde zejména právě neschopnost přesunout rodinu je jedním z nejčastějších důvodů, proč zaměstnanci odmítnou se přesunout do zahraničí. My bychom vám doporučili dvě změny ke článku 15. Za prvé, rádi bychom viděli okamžitý přístup na pracovní trh pro eh, doprovázející eh, eh, rodinné členy. Mělo by se to říci v té, smluv, v té směrnici konkrétně, anebo alespoň Eh, se eh, tímto způsobem změnit směrnice o modrých kartách. Za druhé bychom byli rádi, aby eh, rodinní příslušníci dostali povolení pobytu do stejný, za stejných 30 dnů jako pracovníci samotní a ne za dva měsíce. Někdy to může být vhodné přijet až o něco později, pokud děti musí ještě dochodit do školy, ale obyčejně eh, nejmenší narušení života eh, je, když rodina může cestovat společně. Je také důležité pamatovat, že ne že všichni tito pracovníci převedení uvnitř firmy eh, jsou přímo ze vlastní země přicházejí. Někdy přicházejí z nějaké cizí země. Například Američan může přijít do Evropy ze Singapuru nebo Hongkongu nebo Dubaje. A když zaměstnanec odjede z té druhé e, země, ve které e, je e, také cizincem, tak ta rodina už nemá právo tam zůstávat, ta rodina. Takže je důležité, aby mohli odjet všichni. Pokud jde o klíčovou otázku přístupu pro zaměstnanost, u těch eh, doprovázejících partnerů, tak se na to podívejte z mezinárodního pohledu. V současné době asi, eh, je asi 20, eh, přes 20 zemí po celém světě, které umožňují partnerům, manželům a po případě někdy i dětem, aby přístup na trh práce. Týká se to i 11 zemí v EU. Pokud Unie jako celek nebudu se dodržovat, nebude se držet mezinárodní praxe, tak eh, prohraje svoji konkurence, konkurenci o mezinárodní eh, talent a to také oslabí její pozici. Eh, z hlediska rovných příležitostí a sociálního hlediska je důležité uvědomit si, že 85% doprovázejících partnerů jsou ženy. Takže když ženám nedáte pracovní povolení, tak to má nepoměrný dopad právě na ženy. A to se zejména týká zemí, kde ani nemůžou pracovat, ani nemají přístup k veřejným prostředkům. Rozhodně to není to spravedlivé zacházení, se kterým se počítá ve článku 79 smlouvy o fungování EU. To znamená článku, kde se hovořilo o spravedlivém zacházení s lidmi e, pra, e, s, e, zákonně pobývajícími v EU. Když se umožní partnerům, aby během v práci svého eh, partnera mohli eh, mm, přispívat eh, svými schopnostmi a pracovat i na sobě, tak to zvyšuje jejich šanci na zaměstnání jak ve vysílající, tak v přijímající zemi. Naše nadace má také z globálního průzkumu, který jsme si provedli mezi třemi tisíci chotěmi, choti takových pracovníků eh, důkazy, že eh, asi čtvrtina eh, Eh, těchto lidí eh, předčasně eh, skončila s takovým nasazením v zahraničí právě kvůli svým partnerům a téměř 60% z nich řeklo, že se nepřestěhuje do budoucna do země, kde je obtížné získat pracovní povolení. To ukazuje, jaké, jakým výzvám zaměstnanci a země čelí, když se snaží získat ty nejchytřejší a nejlepší. Naše eh, země, eh, naš průzkum se také zabýval sociálními faktory a zjistili jsme, že většina eh, manželů, kteří pracují, řekli, že to má pozitivní dopad na to, jak se přizpůsobí na tom novém místě, a na rodinné vztahy a na jejich zdraví a celkově dobrý vztah. Tisíce jednotlivých připomínek jsme dostali k této problematice a já bych vám jednu eh, ráda přečetla. Jedná se eh, o připomínku neevropské manželky, která se můžela mohla vrátit zpátky do práce, když eh, přijela s manželem do Británie poté, co byl několik let zahraničí, řekla. Teď, když jsem zpátky v pracovní síle, tak by bylo velice obtížné psychologicky znovu přestat pracovat, dát si znovu pauzu jít někam jinam, kde by to nebylo možné pracovat. Eh, je eh, to také obrovsky eh, jiné teď, jak mě děti vnímají mé vlastní jako matku, ženu a teď jako pracujícího člověka. A také to asi mění jejich očekávání ohledně vlastního života. Moje dcera mi řekla, já jsem si neuvědomila, že by děvčata mohla také pracovat, mami. A to mi zcela otevřelo oči. Takže vidíte, jak eh, tato otázka jde mm, za hranice toho okamžitého hospodářského tlaku na eh, přelákání těch nejchytřejších a nejlepších a ovlivňuje to i nadcházející generace. Permits Foundation si myslí, že tady můžeme eh, vytvořit situaci, která je přínosná jak pro zahraniční rodiny, tak pro společnosti, tak pro celou Evropskou unii a podpoří dlouhodobě hospodářský růst. Vyzýváme vás, abyste prosadili nezbytné eh, pozměňovací návrhy eh, článku 15 směrnice a chci vás ujistit, že jsme vám k dispozici a rádi vám poskytneme jakékoliv další informace a doklady, které budete potřebovat. Děkuji vám. Eh, my děkujeme vám, paní van der Wilke. Nyní nastal moment pro diskuze, takže prosím poslance, aby se přihlásili, pokud mají nějaké otázky. Otázky jsou zde vítány. Jak se zdá, žádné otázky nejsou, takže pokud tu nejsou otázky, nebudou ani odpovědi. Takže si myslím, že bychom měli pokračovat na sledujícímu bodu. A ještě se hlásí paní Morvaj. Jenom taková stročná připomínka. Ano, my tu hovoříme tedy o vyšších manažerech, kteří jsou dobře placeni a představují tedy malé procento, je to tak? Yes, what can one say? no, it was a... Ano, co na to mohu říci? to byla konkrétní připomínka k tomu, co vy jste řekla o té distribuci mezi muži a ženami. A ještě se hlásí pan Mulder, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. To je otázka, která v podstatě zazněla již v tom předchozím kole. Jak je to s tou obdobnou legislativou u těch ostatních obchodních blocích ve Spojených státech, eh, s Indií, s Čínou mají něco obdobného v legislativě jako to, co my tu nyní navrhujeme? Já zodpovím na tuto otázku. Eh, v rámci našeho mezinárodního průzkumu eh, jsme měřili více než 20 zemí, které umožňují toto vysílání i partnerů uvnitř Evropy, Spojené státy, Dánsko, Francie, eh, Dánsko, Finsko, Itálie, Švédsko a také Španělsko. V nedávné době schválilo legislativu, nevím, jestli již implementována. To znamená, že v Evropě máme osm zemí, kde je partnerům umožněno pracovat. Pak je tu Německo, Belgie a Irsko, kde pokud je eh, eh, dodáno, eh, je tam ta nabídka pracovního místa, pak je tedy umožněn i pobyt. A mm, ve světě Argentina, Austrálie, Kanada, Hongkong, Nový Zéland, Švýcarsko, a kdo usnadňuje postupy, to je Malajzie, Japonsko a Mexiko. A myslím si, že ten počet zemí se neustále navyšuje, tedy ti, kteří stále si více uvědomují, jak je důležité usnadňovat život i partnerům, kteří doprovázejí. vidím, že pan Rudeberg se ještě hlásí k té otázce, kterou položil pan Mulder. Prosím. Ano. Ano, je to opravdu velice důležité, to téma, ta otázka reciprocity, co se týče možností, které poskytneme těm nadnárodním společnostím mimo Evropské unie, když přesouvají zaměstnance. Ta odpověď je no, samozřejmě poměrně odlišná, ale probíhá jednání ohledně dohody v rámci GATS a máme tu také bilaterální dohody, kde tedy Eh, se nacházíme v mnohem lepší vyjednávající pozici, co se týče reciprocity eh, v procesu přesunování eh, pracovníků ze zemí mimo Evropské unie. Neexistují nějaké automatické ekvivalenty, ale myslím si, že na tom pracujeme dobře, snažíme se to být jako EU lídři a myslím, že na to můžeme být i hrdí a že v budoucnu budeme mít dobré výsledky. Ano, děkuji a máme tu ještě pana Patarda, který k tomu něco dodá. Ano, děkuji, pane předsedo. Když dovolíte, chtěl jsem se vrátit k jedné rozpravě, která byla v předchozím panelu, pokud je o úniku mozku. Já si myslím, že o otázky vysokoškolsky vzdělaných diplomovaných pracovníků jsme asi ve stejné problematice jako u sezónních pracovníků dnes dopoledne. A my jsme o tom diskutovali se senegalskými odbory v lednu. A více než polovina emigrantů ze Senegalu jsou právě mladí vysokoškoláci, kteří hledají svoji šanci zejména v Evropě a ne vždycky na místech, kde se požadují diplomovaní absolventi, někdy na mnohem nižších pozicích. Paní kolegyně tady zmiňovala dnes dopoledne Maďarsko. My jsme měli výkonný výbor Eurokatu minulý týden v Budapešti a tam se ukázalo, že mladí maďarští vysokoškolští absolventi se snaží najít práci v podnicích v Rakousku a v Polsku. Takže ta otázka úniku mozku existuje dnes, ale existuje v tom směru, že to vzájemné uznávání kvalifikací, kompetencí a jejich odměňování ta vzniká a klade se na celoevropské úrovni, ale s tím, jak dochází k výměnám pracovníkům na celoplanetární úrovni, tak tato otázka vzniká i v globální rovině a zejména tedy se tím zabývají odboráři ve směru k kvalifikaci kádru a snažíme se, aby skutečně tedy absolventi mohli mít dostatečná kvalitní místa a dostatečnou odměnu přímo doma, aby tam zůstali. Diskutovali jsme o tom s africkými odbory, protože dnes ta otázka zaměstnanosti absolventů vysokých škol ve Africe je dosti katastrofální. Takže to jsem jenom chtěl upřesnit ještě k tomu předchozímu panelu. Děkuji. Děkuji, pane Patár. No Pokud nikdo nemá žádné další otázky, tak bychom nyní tedy mohli pokračovat s následujícím panelem. Eh, nyní jsme se dokonce dostali do předstihu, je to vůbec poprvé dnes, takže tímto děkuji panelistům, kteří se účastnili tohoto druhého sezení a děkuji vám.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 Děkuji. Děkuji, že jste byli tak hodní a umožnili jste nám tady pokračovat na čas, konkrétně tady v tom odpoledním zasedání, kdybychom tedy měli mít na paměti skutečnost, že mnozí z nás si přejí zahájit ten dlouhý velikonoční víkend za dobrých podmínek a eh, tedy podle letových řádů našich letadel. Takže budeme to mít na paměti. A přikročíme k té třetí části odpoledního zasedání a ta se týká praktických příkladů. Takže tato část se soustředí na praktické příklady těch převodů v rámci společností a konkrétních příkladů, které se týkají společností. My jsme pozvali dva zástupce, které se týkají podnikových společností. Jednak je to European American Business Council a druhá NASCOM, která zastupuje indické a nadnárodní společnosti eh, z Indie. Takže od těchto dvou zástupců si vyslechneme praktické zkušenosti o těchto převodech v rámci společnosti v Evropské unii a o tom tedy, jak nahlíží na návrh komise a na pracovní dokument pana zpravodaje. Takže vyslechneme si je a poté si vyhradíme určitý prostor pro závěry, které přednese náš pan zpravodaj výboru Libe, pan Jakolino. V první řadě si vyslechneme příspěvek pana Karla Coxe, kterého tu vřele vítáme. On je eh, spolupředsedou pro skupinu um, pro vysokokvalifikované pracovníky v rámci EABC. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A já to mám připraveno několik slajdů, které doprovodíme úvodní um, můj projev. Já tu tedy do, um, zastupuji podnikatelskou euroamerickou radu, která je eh, největší transatlantickou organizací podnikových zájmů, takže eh, zastupujeme eh, zájmy společností na obou březích, jak v Evropské unii, tak ve Spojených státech. Představujeme 72 zemí z nejrůznějších sektorů, technologie, zdraví, farmaceutické odvětví, automobilní průmysl, letectví, poradenství, spotřebitelské odvětví a tak dál. EABC vítá návrh komise, který má za cíl usnadňovat eh, tyto převody eh, pracovníků v rámci Evropské unie. Jak poukázal pan zástupce komise, eh, směrnice ICT eh, by měla zflexibilnit stávající model, usnadnit tedy požadavky na eh, vysokokvalifikovanou pracovní sílu a snížit ty počty eh, méně kvalifikovaných pracovníků Eh, protože tedy, pardon, v současné době se tyto jejich počty snižují a proto naše podnikatelská a oblast se znepokojuje tím, že tu bude mít opravdu velké potíže nacházet dostatečně kvalifikované pracovníky v tu příslušnou dobu, když je budou potřebovat. A proto tedy tato směrnice o ICT umožňuje právě eh, snadnější přístup eh, k těmto pracovníkům, aby tedy mohli na um, úrovni EU pracovat pod určitou dočasnou dobu. A já se konkrétně zaměřím na několik praktických příkladů tedy případy, kdy zaměstnavatel přivádí takto kvalifikovaného zaměstnance na určitou dobu na území EU. Máme tu několik scénářů, zvolím dva. Samozřejmě, že je to celá řada různých případů, celá řada scénářů, ale já se tedy konkrétně zaměřím eh, na ty dva první řadě tu máme eh, velkého prodejce eh, softwaru ze Severní Ameriky, který instaluje sofistikovaný systém řízení eh, dodavatelského řetězce ve Španělsku, který následně pak spolupracuje se skladišti po celé Evropě. Když dochází k rozmístění tohoto zařízení, tak tento software vlastně urychlí celé ty dodávky materiálu, redukuje požadavky na inventář a představuje obrovské úspory pro, tu španělskou, pro ten španělský podnik. Nicméně, bohužel, předtím, než se má toto vše spustit, tak vyvstanou určité problémy. Takové prvotní testování této aplikace nemohou v podstatě započít předtím, než se celý problém vyřeší. A vzhledem k tomu, eh, že ten, eh, ta softwarová aplikace byla vyvinuta ve Spojených státech, pak expertíza, ta technická, se nachází ve Spojených státech a proto je třeba, aby sem dorazili softwaroví inženýři a vyřešili ten problém právě v těch skladech eh, klientů po celé Evropské unie aby tedy setrvali v daném místě a zajistili, že nevystanou žádné dodatečné problémy i v těch následujících týdnech poté, co se vše spustí. To je tedy jeden scénář a k tomu se ještě více dopodrobna za chvíli vrátím. Druhý scénář. Tady se jedná o velkou o německou továrnu, Eh, která je, eh, má sídlo tady eh, v Evropské unii. V nedávné době tato společnost najala pracující z těch nově se objevujících silných ekonomik v Latinské Americe a Asii. Tyto třetí země Eh, tito pracovníci z třetích zemích se dostaví do centrály v Německu na 6 měsíců, kde budou proškoleni, eh, naučí se tam různé postupy, marketingové strategie pro právě ty eh, nové silné ekonomiky, aby lépe pochopili rozvíjení těch podnikových strategických plánů a plánů pro vyvíjení produktů. Oni se následně tedy vrátí do jejich zemích a budou tam řídit pobočky té německé letecké společnosti. Směrnice ICT pak může usnadnit tyto situace, které jsem představil, tím, že zajistí, že ty dané společnosti mohou přinést ty eh, právě nejlepší talentované pracovníky do jejich podniků eh, na území EU a vlastně je přivedou blíže i k jejich klientům. Myslím si, že ta diskuze, která zde probíhala, odpoledne, kde se hodně hovořilo o té hodnotě, kterou vlastně tito pracovníci přinášejí nejen podnikům. Tady je důležité, že ji přinášejí i těm spotřebitelům, tak jako je to v tom případě eh, Španělska, to v tom prvním scénáři, protože oni eh, vlastně nebudou přínosem jenom pro ten podnik, ale pro vlastně všechny ty spotřebitele po Evropě. Abych to uzavřel, je tu celá řada takových klíčových aspektů v tom návrhu, které jsou důležité pro podniky, které eh, působí na území EU. Já tady nebudu zacházet do podrobna do všech těch 14 klíčových principů, spíše se soustředím na pět z nich – v těch dvou případech, které jsem načrtl, tedy měli jsme toho eh, severoamerického prodejce softwaru eh, do španělské společnosti a pak eh, tu německou továrnu, tak to bylo několik takových klíčových principů, které pro ně byly důležité. V první řadě mobilita uvnitř EU. Jak jsme tu měli toho prodejce softwaru a španělskou španělský podnik, který má skladiště po celé Evropské unii. To znamená, že následně ten pracovník ICT nebude pracovat jenom ve Španělsku, ale přesune se do celé řady členských států po Evropské unii a podobně tedy ta eh, schopnost eh, pro pracovníka ICT vlastně eh, pracovat nejen u toho zaměstnance, ale i na jiných místech. Tedy, že ti mm, technici eh, se budou ehm, té softwarové společnosti přesouvat i na místa, eh, kde budou pracovat u klientů. Pak další bod testy pracovního trhu. Ty by mohly eh, vlastně prodlužovat celou tu rozhodovací fázi, celý rozhodovací proces a následně by tu vlastně zpomalovali, tu schopnost třeba u těch softwarových inženýrů přesouvat se do těch eh, dalších eh, skladišť a tam řešit ty problémy. Pak tedy eh, ta ustanovení o tom přiměřeném zaopatření. To tedy dané období tady je příliš dlouhé, my bychom navrhovali něco kratšího. Když si vezmete případ těch mladých um, mladých manažerů, kteří se mají dostavit do Německa, tam tedy projít tím školicím programem, který má začít v co nejkratší době tak e, to období 12 měsíců, kdy musí předem pracovat pro ten podnik, by bylo příliš dlouhé. Nemohli by se jednoduše včas přesunout do centrály v Německu. Takže chtěl bych říci tedy, že e, my za EABC vítáme tedy e, to, že Parlament společně s komisí se zaměřuje na propracování této směrnice ICT, která umožní zvýšit dynamiku podnikání v Evropské unii protože na tom bude záviset také přístup ke znalostem a na zvyšování těchto znalostí po celé Evropské unii. Děkuji. Děkuji panu Coxovi. Tento váš náhled byl opravdu velice praktickou zkušeností a je dobré, že jste to sdílel s členy eh, našeho parlamentu eh, v této eh, tématice. A nyní si tedy vyslechneme pana Ameta Nifsarkara. který je místopředsedou NASKOMu. Máte slovo. Vítám vás a máte slovo. Thank you, Děkuji, pane předsedo. A děkuji i výboru Libe eh, za možnost prezentovat naše stanovisko. Já se jmenuji Amit Nevsar, která jsem místo předsedou NASKOMu. Ti z vás, kteří neznáte NASKOM, eh, my jsme eh, obchodní platforma pro technologický průmysl v Indii. Máme 1300 členů a patří k ním nejenom indické technologické firmy, ale i globální nadnárodní technologické firmy, jako je SAP, Microsoft, Capgemini a podobně a také velké globální firmy, které eh, si vytvořily svá vývojová centra v Indii. Tradičně eh, eh, nejsou spojovány s technologickými firmami jako HSBC nebo Philips a Siemens. I ty jsou našimi členy. V zásadě podporujeme s tou, tu směrnici a tady souhlasím tedy s Business Europe a EAVC. A na začátku bych vám Eh, na začátku jenom stručně řekl, proč potřebujeme takové transfery. Eh, pracovníci uvnitř, převádění uvnitř společností eh, pomáhají zajistit evropskou konkurenceschopnost, protože jsou prostředkem, jak pokrývat potřeby znalostních pracovníků krátkodobě. A je to důležité proto, aby podniky byly flexibilní a proto, aby je proto důležité, aby pracovníci eh, dostávali povolení na poslední chvíli. Jak to má fungovat v eh, praxi? Jedna velma a eh, velká telekomunikační evropská firma vytvořila systém, který umožní zákazníkům mm, dostat, používat technologii na platformě CP Android nebo iPadu. Vytvoření tohoto mohlo proběhnout v Indii a vysoce kvalifikovaní inženýři, kteří pracovali na tom vývoji, museli eh, odcestovat za klientem, aby eh, testovali, nasadili a potom eh, vedli ke spuštění toho, toho řešení, tak aby zákazník se k tomu mohl dostat. Jakmile tento zákazník byl úspěšně spuštěn, tak ten inženýr potom přijel na, jinou, na jiné místo na světě, anebo se vrátil zpátky domů. Bylo to tak snadné? Nebylo. Evropa je jednotný trh, a, a no v zásadě je otevřená produktovému prostředí, ale, ale e, pokud je o služby, tak e, zatím tak otevřená není. Tento inženýr e, musel, dejme tomu, představme si, že ten inženýr musel pracovat ve, na čtyřech místech v Evropě musel by získat eh, pracovní povolení do Německa, potom už by skončil, tak by se musel vrátit eh, domů a získat nové povolení k Francii. Jakmile skonči, by skončil, tak by se musel se vrátit domů, získat nové povolení pro Nizozemsko a tak dále. To samozřejmě zvěřuje náklady a neefektivitu eh, celého toho nasazení. A kdo to zaplatí? Nakonec to budou evropské společnosti, evropští spotřebitele a, a bude trpět evropská konkurenceschopnost. V současné době členské státy EU mají různá kritéria pro e, způsobilost, různé lhůty, různé postupy a to rozhodně zvyšuje nejistotu pro podnikání v Evropě. My potřebujeme harmonizovaný, zjednodušený, transparentní a konsistentní proces pro tyto pracovníky interně převáděné v eh, celé Evropě. A zároveň je třeba tam mít systém kontrol a, eh, a sankcí, abychom eh, zabránili zneužití systému. Čím, co, ti, co tihle zaměstnanci nedělají? Za prvé, nejsou trvalými přistěhovalci proběhla studie ve Velké Británii v době, kdy eh, Británie přišla s touto novou přistěhovaleckou politikou minulý rok a ukázalo se, že valná většina z těchto lidí zůstává méně než 18 měsíců. Tohle jsou eh, zkušení lidé, kteří zůstávají, eh, skončí svou dobu, skončí svou práci a odjedou. Tito lidé nejsou příčinou nezaměstnanosti. My jsme zde slyšeli ten počet 16 tisíc 000 těchto lidí eh, ve 100 milionové pracovní síle. No tak to je 0,2% celkové pracovní síly v Evropě. Tihle lidé prostě nemůžou eh, působit nezaměstnanost. Správné eh, použití globálních zkušených, talentovaných lidí z, povede k prosperitě a k vyšší zaměstnanosti pravděpodobně. A v poslední řadě Tito lidé nejsou levnou pracovní silou, která by nahrazovala místní. Firmy vždycky chtějí nabírat lidi na místě, je to snažší, rychlejší a tak oni chtějí fungovat. Ale často se stane, že specialisté, zejména vysoce specializovaní specialisté, nejsou k dispozici na místě, takže jsou potom převáženi a to převezení je často vysok, eh, nákladné, protože jsou tam cestovní náklady, ubytování, pojištění, eh, dávky za přesídlení a tak podobně. Takže tito lidé nejsou eh, permanentními, trvalými přistěhovalci, není to levná pracovní síla. Já myslím, že jsem vyčerpal svých pět minut a děkuji vám za pozornost. A budu vám k dispozici pro jakékoliv otázky. Děkuji vám, pane Nivsarkare. Takže teď jsme si vyslechli dva pohledy na eh, otázku eh, pracovníků převedných uvnitř eh, společnosti. Máte někdo nějaké dotazy nebo poznámky, pane Mult? Děkuji vám. Jde velice stručná otázka na pana Kokse. Vy jste říkal, že tady období 12 měsíců a to bychom měli zvážit ještě jednou. A mělo by to být možná kratší. Eh, eh, co to období tří let? To bychom také měli znovu zvážit, nebo to stačí? Můžu eh, zareagovat přímo? Ano. Ta otázka tří let, to je maximální délka, během které může takový pracovník pobývat v EU. Tři měsíce až tři roky tedy. My si myslíme, že ty parametry v zásadě jsou v pořádku v EVC. Já bych s tím souhlasil, že jak jsem říkal, ten eh, poradní výbor eh, v Británii ukazuje na to, že valná většina eh, lidí zůstává méně než 18 měsíců. for which. Tak, pan předseda pokračuje. Bene, grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Takže jsme byli skutečně velice přesní dnes odpoledne. A jsem tím velice potěšen, protože budeme se moci všichni vrátit domů. Já jsem s velkým zájmem si vyslechl příspěvky všech mých kolegů, kteří opravdu významně přispěli k tomu, co mi pak umožní vypracovat text našeho výboru LIBE. S velkou pozorností jsem si vyslechl zpravodaje a všechny ty z vás, kteří se vyjádřili a vyslovili svá stanoviska. V každém případě je to velice citlivá problematika. Spravodaj výboru pro zaměstnanost má trošku odlišný názor než já, to je samozřejmě normální. Cosa serve? Siamo alle conclusioni. A samozřejmě každý uvažuje tak, jak je to v jeho kompetencích. Ale to všechno bude pochopitelně sloužit k tomu, abychom mohli vytvořit dobrou syntézu. A cílem tohoto textu je přinést přidanou hodnotu. Už jsme to tady říkali a znovu opakovali. Přidanou hodnotu pro podniky, které budou moci využívat služeb kvalifikovaných pracovníků se specifickými dovednostmi které naprosto potřebují a které by jinde v Evropské unii nenašly. Znovu jsme zde opakovali naši zásadu komunitární preference, přičemž ale v tomto návrhu směrnice zároveň zakotujeme jednoduché homogenní postupy, rychlé postupy, a jak to tady řekl pan Cox, ať už jsou ty specifické situace mm, velmi odlišné u jednotlivých podniků. které potřebují specifické, konkrétní, úzké kvalifikace. Tak jsme si tady vyslechli poslance, vyslechli jsme si zástupce příslušných odvětví a odborů, kteří znají v terén, slyšeli jsme zástupce zaměstnanců, zástupce podnikatelů, slyšeli jsme i ty, kteří se domnívají, že eh, rodinná politika by měla být eh, na prvním místě. Ty kategorie zaměstnanců, o kterých hovoříme, jsou profesní kategorie, které nejsou definovány jednotně a jediným, jediným způsobem. A my bychom tedy měli brát v úvahu, že tyto definice by měly by být použitelné ve všech členských státech. Byly tady citovány Stajigac Rovněž jsme se dívali na otázku stážistů, ale v každém případě potřebujeme rozpočet, potřebujeme sdílení odpovědnosti, potřebujeme eh, poměřitelné pracovní síly, ale to všechno není dostatečné, protože rovněž jsme se zmiňovali zde o flexibilitě, a zároveň musíme být konkrétnější. Zmiňovali jsme články 14 a 15 a 16, jež by mohly být ještě upraveny během parlamentní rozpravy. Zásadní změny jsou vždycky možné. A naším cílem je, jak víte, je podporovat nové talenty, mobilitu, svobodu usazování se a také svobodu usazování se i pro partnery a členy rodiny. Nejde o to, že bychom měli zničit rodiny a vést k jejich rozpadu jenom z důvodu zaměstnanosti. Bylo zdůrazněno, že partner, že to je často většinou tedy ona, manželka, partnerka, a že nejde o to, abychom tady mm, diktovali podmínky osamělosti mladým kvalifikovaným pracovníkům, kteří by se měli rozloučit se svými rodinami, opustit své partnery a partnerky a víme, že není možné zastavit migrační toky. Musíme tedy znovu definovat šengenskou oblast a členské státy budou jednak eh, ukázat, že jsou nas dostatečně zodpovědné a citlivé a to společně s radou. Vyslechli jsme se zde zástupkyni rady, hodně se hovořilo o lhůtách, 12 měsíců, 3 roky, 1 rok. Pochopitelně je dosti obtížné nějakým způsobem rozhodnout, Vše závisí na úrovni vzdělání a na příslušném konkrétním pracovním místě. Potřebujeme posílit i kulturní dědictví, znalosti v Evropské unii a tyto přesuny, i když třeba omezené v čase, jsou vždycky doprovázené i užitečným přesunem, transferem zkušeností a znalostí a zároveň nesmíme zapomínat na ten hlavní cíl, který jsem zmiňoval už v úvodu, to je konkurenceschopnost Evropské unie. Pokud nové talenty z Asie nebo z Latinské Ameriky se mohou integrovat v produktivním procesu Evropské unie, s jednotlivými postupy, které by byly zjednodušené, tak by to byla pro Evropu přidaná hodnota. Rovněž jsme říkali, že se z toho musí vyloučit <clears throat> stavebnictví jako průmyslové odvětví. <clears throat> Jsou tam velmi odlišné sociální profily Výbor pro zaměstnanost zcela určitě se bude touto otázkou zabývat, a zejména bývalého článku 50. Nesmí docházet k tomu, aby se překrývaly pravomoci našich dvou parlamentních výborů, protože my jsme zapojeni do rozhodovacího procesu naprosto rovnoprávně a stejným dílem. My známe omezení současné legislativy. Pan Cox to velice jasně vysvětlil před několika minutami. A konstatujeme, že počet osob, již se tyto přesuny a převody uvnitř podniků v rámci Evropské unie týkají, že tento počet je velice malý. Takže doufáme, že s tímto textem a díky nezbytné podpoře paní Kales budeme moci předložit skutečný pracovní dokument. A to v dohledné době. Bude to pracovní době, eh, dokument, který samozřejmě bude vždy možné vylepšovat. Návrh zprávy bude předložen 15. a 16. června eh, ve výboru LIBE a v polovině července jsou stanovena lhuta pro pozměňovací návrhy. Výbor Libe pak by mohl k tomuto zasedat buď v říjnu nebo v září a první hlasování ve výboru pro zaměstnanost se bude konat začátkem října 6. října, mám pocit, a hlasování, <clears throat> takové orientační hlasování 17. října a nebo následující měsíc 23. listopadu. Bude to za polského předsednictví. Už jsem o tom hovořil s příslušným ministrem Polska Maďarský ministr chce zajistit kontinuitu maďarského předsednictví v této otázce, takže doufáme, že budeme moci uzavřít celou tuto problematiku během polského předsednictví. A zároveň po uzavření té, této problematiky doufám, že bude možné také i uzavřít otázku sezónních zaměstnanců, protože obě dvě ty otázky se navzájem Eh, propojují a myslím si, že oba dva si vyžadují důležitou odpověď na ty pravidelné toky zákonných eh, migrantů, kteří hledají práci a zlepšují naše trhy práce. A jinak, protože jsme v předvelikonočním období, přeji vám všem příjemné velikonoce. Předpokládám, že budeme mít možnost ještě o tom diskutovat zcela určitě, protože někteří kolegové nemohli zde dnes být přítomni z zcela evidentních důvodů. Zároveň si ale uvědomují důležitost celé této problematiky, takže určitě o tom budeme ještě diskutovat, abychom si stanovali jasná pravidla. Předseda říká. Děkuji Já vám děkuji. Děkuji panu Coxovi, děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili této rozsáhlé, ale smysluplné a obohacující rozpravy, která tu dnes eh, proběhla. Myslím si, že eh, to zhrnutí pana eh, zpravodaje bylo opravdu stimulující k tomu, aby ta práce pokračovala a po tedy velikonočních prázdninách Eh, se k tomuto vrátíme. Všem vám děkujeme, přejeme vám všechno nejlepší a doufáme, že se zde sejdeme s velkou dávkou energie po Velikonocích. Děkuji vám.